So if um, you could take your seats. Tak prosím, posaďte se, je 10 hodin, takže budeme začínat. Thank you everybody. So the welcome back to the IMCO committee. Děkuji. Vítejte na výboru IMCO. My jsme absolvovali tedy společné zasedání s výborem Jury, ale teď už jsme tady zpět a na programu máme bod 9, smlouvy na online prodej zboží a další prodeje na dálku. Spravodajem je Pascal Arimo a já dám hned Pascalovi slovo. Liebe Vicky. Děkuji, Vicky. Digitální trh je Eh, svým způsobem do jisté míry realitou. My už eh, nakupujeme online, prodejci prodávají online, eh, digitální obsah se konzumuje přeshraničně, případně je k dispozici na platformách, jako to se týká třeba hudebních videí. Přesto ovšem tento digitální společný trh lze vylepšit řadou návrhů zákonu a Jedním z nich je eh, přezranční prodej zákono, eh, přezrančním prodej digitálního obsahu, zákaz geoblockingu, eh, úprava copyrightu a tak dále. Tyto věci nyní projednáváme a projednáváme také v souvislosti s přeshraničním prodejem zboží, tedy hmotných statků. Eh, komise se k tomuto chce vrátit eh, v rámci eh, úpravy obchodního práva a sice způsobem nebo hm, strategií harmonizací určitých práv, takzvaný targeting approach, to znamená zacíleno na určité oblasti. Vše se zakládá na konstatování, že pouze 12 obchodníků v Evropě prodává online přes hranice a nakupuje pouze 15 spotřebitelů. A to eh, ukazuje, že musíme něco eh, v tomto dělat. A k tomu ještě jeden argument. Zhruba 4 eh, všech online služeb, která v současné době pracují v mezinárodním měřítku, jsou evropské služby. My vzhledem implementaci směrnice 99 vede k tomu, že my máme eh, různé typy právních náprav, eh, různé typy eh, různé typy regulace a tak dále. Co to znamená? Znamená to, že pokud jsem obchodník a chci prodávat do zahraničí, musím se vyznat ve 20 různých právních Eh, soustavách, tak abych měl právní jistotu. Eh, to samozřejmě si mohou dovolit velcí obchodníci, kteří mají vlastní právní oddělení s řadou odborníků na eh, obchodní právo. Ovšem samozřejmě malý obchodník se do něčeho takového prostě pustit nemůže. Takže my musíme si položit následující otázky. Jak tedy dosáhnout toho, aby eh, spotřebitelé i obchodníci se do tohoto mohli pustit, abychom tedy těch, ten potenciál, který se odvěděl na 44 miliard eur, eh, mohl být využit. No a dále, eh, jak zabránit tomu, aby Amazon, Zalando a podobně se staly monopolisty v kybernetickém prostoru a naopak, aby to bylo přístupné i těm eh, malým. Jak eh, dosáhneme toho, aby eh, se obětmi nakupování po síti nestali takoví ti malí obchodníci z kamenných prodejen. Čili tady to je spousta výzev, spousta rizik, ale také spousta šancí. Předloženým návrhem ze zákona Eh, můžeme přispět k pozitivním odpovědím na tyto eh, otázky. Sice to nevyříme úplně, ale příspěvek to bude. Zástupci prodejců, obchodníků i spotřebitelů eh, přednesli názory, které jsou zde zohledněny. Eh, chtěl bych tedy eh, vít z harmonizace, to je jako výchozí předpoklad. Za druhé, eh, chceme, abychom měli jednotnou úpravu pro prodej online i offline. A za třetí, zatím předběžně, já jsem v této zprávě zatím nenavrhl žádné velké změny Eh, ochrany spotřebitelů, eh, za což jsem skrydil od mnohých kritiku. Chci ovšem říci, že tato zpráva není vytesaná do kamene. Je to zpráva, která popisuje výchozí situaci. A kdo mě zná, ten ví, že eh, jsem připraven uzavírat kompromisy a vést dialog. Jsou zde prvky, které určitě jsou eh, vhodné k diskusi. My jsme eh, včera eh, o tom hovořili na výboru Jury. A to se týkalo také toho, aby produkty měly svůj, svůj dobu použitelnosti, respektive jak dlouho, záruku toho, jak dlouho mohou fungovat. A opět eh, chceme to sjednotit, aby to nebylo eh, opět eh, rozděleno na aby tam byl rozděleno na 20 různých systémů. Pak je tady ještě otázka systému skrytých vad. My, to, my tady máme v Belgii tento pojem, podobně tam si v Rumunsku. A Opět je to něco, co je třeba eh, právně definovat, aby eh, se nám to nesflexibilizovalo, eh, protože prostě mohlo by to padnout za oběť harmonizaci. A pokud se týče harmonizace, tak tam, kde harmonizace vede k zjednodušení komplexní právní situace, tak tam je to dobré. Prostě nebylo by dobré dát každé členské zemi eh, možnost eh, vlastním způsobem si definovat spotřebu, eh, tedy ochranu spotřebitelů, tak jak to bylo ze, ve směrnici z roku 99. Totež je důležité v rámci debaty o geoblockingu, respektive pokus zakázat geoblocking, to si spotřebitel přeje. Skutečně přeje si větší Eh, nabídku, ale je tady riziko v tom, že obchodníci, kteří eh, kteří tedy prodávají do zahraničí, tak potřebují, aby tedy eh, mohli používat své vlastní právo. Ano, což samozřejmě není dobré pro spotřebitele. A Eh, komise tedy by to chtěla plně harmonizovat tak, aby eh, toto bylo stejné ve všech zemích a eh, aby se minimalizovala tzv. flexibilita, tak tím by se ten geoblocking řešil. A druhý prvek, já mám pozměňovací návrhy ve zprávě, takové, kde se sjednocuje prodej online a offline. To znamená, že by bylo jedno, Eh, jestli tady si džíny koupím v obchodě nebo si je objednám po internetu. Toto má smysl, všechno ostatní je horší. Eh, jenomže to také znamená eh, výrazně změnit návrh komise a muselo by se tedy přeskoumat, jestli je to v souladu s právem. My jsme toto nechali přeskoumat Eh, když jsme minule vedli tyto rozhovory s komisí a také s radou, eh, komise se domnívá, že je možné toto takto sjednotit pozměňovacím parlamentem. Eh, my ovšem potřebujeme ještě, aby se vyjádřil právní servis parlamentu. Zeptali jsme se, odpověď čekáme příští týden. Nicméně pokud bude nutné ještě nějaké dodatečné proskoumání této problematiky, tak eh, chceme to tedy provést. všem, eh, jestliže to tak budeme dělat, tak to znamená, že ten návrh eh, zákona se poněkud spozdí, tedy výrazně spozdí. No. Ti, kdo tvrdí, že v žádném případě nesmíme oslabit ochranu spotřebitele, což tedy eh, za chvíli nám zajistě řekne paní Gebhardt, eh, tak eh, prostě, že tak to ona řekne, že by nesouhlasila s, s slabým ochranem spotřebitele v jakémkoliv národním právu. Takže my tady máme nadefinovanou záruční lhutu dva roky a šest měsíců lhuta na obrácení důkazního břemene. A musím říci, že toto se opírá o současnou právní úpravu ve 23, respektive 25 zemích Evropské unie. A kdybychom tady z tohoto principu vyšli, tak to už je, myslím, docela dobré kompromisní východisko. Takže eh, jestli, to znamená, že v eh, drtivé většině členských zemí by se tím nic nezměnilo. A druhá věc je, eh, jestliže tedy harmonizujeme právo, to znamená, definice budou v celé Evropě stejné, tak eh, to by také znamenalo, že se ochrana spotřebitelů posílí, poněvadž ta harmonizace potom znamená, že prostě eh, francouz třeba by měl stejná práva na celém společném trhu, to je třeba říci. A dále, a to je třetí prvek, zdá se mi příliš obtížné, že by měli upravovat eh, ochranu spotřebitelů na nejvyšší úrovni jednoho prvku této ochrany. Čili já jsem proto, abychom měli eh, vysokou úroveň eh, ochrany spotřebitelů a tak je to v souladu s Lisabonskou smlouvou. Tam se nehoří o nejvyšším, ale o vysoké úrovni. A těch eh, šest eh, let eh, záruční huta, jak platí tedy v Anglii, tak to bychom tedy, kdybychom to chtěli tedy zavést v celé Evropě, tak zkuste si, paní Gabriela, představit, jak by vám za to poděkovali němeští obchodníci. A, čili tady je třeba jak si najít rovnováhu. Čili, že celkově zvyšujeme práva spotřebitelů, ale ne absolutně ve všem. A další věc, poslední prvek, eh, to, co my zde děláme, to určitě eh, není pouze pro to, aby se lépe obchodovalo Amazonům a Zalandům, je to také pro ty malé a střední. Já bych skutečně přál, aby eh, tato směrnice byla udělaná tak, aby se nebál do toho pustit i eh, nějaký malý rodinný podnik, aby každý věděl, eh, kde se právně pohybuje a proto jsem to, aby plná harmonizace eh, zůstala naším principem. A to by potom vedlo k tomu, že bychom všichni hráli podle stejných pravidel, jak ten Amazon, tak ta rodinná firma. A tím bych chtěl poděkovat eh, všem kolegům za dobrou spolupráci. Eh, bylo to zjevné také ve výboru Jury eh, i na našem společném zasedání. Já se těším na vaše návrhy změn a jsem připraven uzavírat s vámi kompromisy a hledat jednotu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za půl hodiny budeme hlasovat, takže Takže eh, prosím, pokud ještě někdo chce hovořit, eh, eh, kdyby řekl, kolik tedy času na to má a jinak tedy dáme slovo tedy stínovým zpravodajům jako první Lucy. Děkuji. Pane kolego, já jsem velice ráda, že jste uznal, že vysoká úroveň ochrany spotřebitele je ta cesta, kterou chceme jít. Já tedy Eh, respektuji vaše návrhy, ale ani vaše návrhy, ani návrhy komise nerespektuji eh, tento přístup. Já eh, myslím, že v kompromisu se můžeme dopracovat k této metě. Je určitě v našem zájmu i zájmu spotřebitelů, abychom toho dosáhli. Plná harmonizace je velice dobrý cíl a my pokud možno musíme ji dosáhnout. A já myslím, že cesta k tomu vede, ale je třeba eh, říci, že pokud eh, máme eh, v obchodu online důvěru, tak to prospívá oběma stranám. Pokud se týče tedy těch termínů, tak mně se nezdá, že by tedy ta lhuty, lhuty, které tam jsou, obrácení důkazního břemene a e, garance, e, takže e, by to bylo něco, čeho by se nedalo nějak dosáhnout harmonizaci, že bychom narušili něco v členských zemích. Pokud se týče a já tedy vítám, že, že jste tedy ten že hovoříte o rozšíření na online i offline, eh, tak já myslím, že by tam měla být jasně řečeno, že to netýká digitálního obsahu. A eh, navíc tím bychom tedy eh, mohli vytvářet další výzvy, které by se tedy dostaly do konfliktu s tou směrnicí z roku 99. Pokud tedy provedeme posouzení dopadů musí to být legitimní a takový, kde tomu budeme důvěřovat a kde všechny strany eh, budou zohledněny řádně. Čili to ano, ale skutečně posouzení dopadu ano, ale udělat to správně a pozor na právní dopady. Eh, my už jsme debatovali o tom, jakým způsobem se dopracovat k nejlepší eh, právní poradě Tady se hovořilo o tom eh, lifespan, to znamená o životnosti výrobku. Ano, to, co říkáte, to já vítám. Myslím, že je to velice důležité. A pak tady máme další problémy. Eh, poněkud jsem zklamaná z toho, že eh, jste oslabil nápravu za drobné vady a třeba ve Francii, v Belgii Eh, to jsou ty skryté vady nebo latentní vady, od kterých spotřebitelé eh, v některých případech vědí. Takže toto je třeba naprosto vyjasnit a je třeba to řádně upravit, poněvadž eh, v realitě se některé vady objeví až po určitém čase, zejména tedy po vypršení záruční doby. A může to týkat počítačů, praček, já nevím, čehokoliv. Čili tady to je třeba eh, velice pečlivě ošetřit. A pak jsou tady další aspekty. Já jsem se o tom bavila s firmami a eh, zazněl názor, že to, co eh, navrhuje komise, neodpovídá zavedené praxi například. Například je velice krátká doba na vrácení zboží, protože tam jasné porušení. A ta krátká doba všem vyhovuje. A Eh, obchodníci by často eh, raději dali přednost tomu, že prostě varné zboží se vrátí a nahradí se za nové a tím je to vyřešené. Čili my bychom si měli tedy uvědomovat těch, ty obchodní problémy, ale eh, bylo by velice férové, kdyby se mohl Eh, spotřebitel sám rozhodnout přiměřeným způsobem, přiměřeným, to zdůraznuji, eh, o tom, jak bude zjednána náprava. Eh, máme tady také problémy v subsidiaritě. Třeba před pár měsíci francouzský senát rozhodl, že prostě o nové úpravě pro digitální obsah, čili tady bychom se skutečně mohli dostat do velkých problémů se subsidiaritou. Já jsem velice ráda, že eh, všichni na tom postivě pracují. A eh, také jsem ráda, že nové i použité zboží, že se k němu v principu přistupuje stejně. A já si myslím, že bychom se mohli přiklonit eh, k tomu, jak to navrhuje komise, spíše než to alternativní řešení. Děkuji. E- Děkuji, Sofi. Elin za EKR tady není, takže bude mluvit pan Dawson. Takže já teď mluvím jménem Annelin. Ta je velmi spokojená s tím vývojem eh, jednání s panem zpravodajem. Má pocit, že ta zpráva jde správným směrem, je spokojená s řadou těch úprav, které tady byly provedeny, s tím, že se tady stírají ty rozdíly mezi prodejem online a offline. Eh, že se z toho vylučují ty menší vady a že tady je definice eh, použitého zboží, to je tak eh, tady definuje ta nápravná opatření, aby to nebylo nepřiměřeně nákladné pro prodejce. má také pocit, že všechny tyto změny tvoří dobrý základ pro další jednání, předloží pozměňovací návrh týkající se povinnosti oznamovat nebo notifikovat během rozumné doby potenciální vady aby jsme se vyhnuli situace, kdy eh, by eh, spotřebitelé nadále používali vadné zboží, čímž by mohly vzniknout další škody. A potom má eh, výhrady k článku 10.3, což znamená, že náhrada toho zboží by měla zahrnovat také likvidaci nebo instalaci toho nového zboží, likvidaci toho starého a, a instalaci nového Přestože původně ta instalace nebyla povinností podle té původní smlouvy, to by mohlo představovat velké finanční břemeno pro malé prodejce. Těší se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a já bych chtěl ještě z mého osobního eh, pohledu říct jednu věc. Musíme si uvědomit, že tato legislativa sníží, právě, sníží práva spotřebitelů ve Spojeném království a také v dalších zemích. Takže nemůžeme říci, že to je dobrá zpráva pro práva spotřeby. Já nemůžu říct, že mý voliči z toho budou mít prospěch, protože to sníží jejich úroveň ochrany. Asi si uvědomíte, že to pro nás je problém. <clears throat> Nicméně my doufáme, že naše politická skupina eh, s vámi bude spolupracovat, se podaří tu situaci zlepšit. Kaja Kalas. Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyni. Já teď budu mluvit eh, jménem Kaji Kalas, která se omlouvá za to, že tady dnes nemůže být, protože eh, má hlasování na ITRE. Ta plně podporuje přístup zpravodaje, včetně toho rozsahu působnosti a také plné harmonizace. Cíl strategie pro digitální trh je odstranit překážky přes hraničním prodejům, takže pokud nebude mít harmonizované smluvní právo, tak eh, například také tím eh, odpadnou důvody pro geoblocking a tak dále. Také potřeba poslouchat eh, asociace spotřebitelů, které nechtějí snížit eh, ochranu spotřebitele, ale ta pravidla se vyvíjejí, musíme zabývat tím, co funguje dobře, co funguje špatně, abychom zvýšili důvěru spotřebitelů pro internetový prodej. Ta pravidla jsou také příliš nákladná pro prodejce, měli bychom tady najít správnou rovnováhu. Ten Refit ukazoval, že 96% nedávných problémů s defekty nebo s vadami byly odhaleny během prvních dvou let od nákupu, takže ta záruční lhůta dvou let by mohla být akceptovatelná. Co se týče <clears throat> důkazního břemene, jeho otočení, to by se mohlo prodloužit i na lhůtu delší než 6 měsíců. Komise k tomu nemá zatím žádné aktuální údaje, jestli to eh, mělo nějaké dopady. Jde o to, aby to nestížilo pozici spotřebitele při eh, eh, zajištění nápravy. potom ta harmonizace nápravných opatření, tady je možnost ukončení smlouvy. Možná, že bychom si to měli nechat vysvětlit lépe, aby nám zpravodaj vysvětlil, proč zvolil tento přístup. A také jde o to, jestli nebude komplikované dokazovat, co je menší vada, co je větší vada. Samozřejmě eh, Kalas se těší na další spolupráce a doufám, že konstruktivně vyjednáme nejlepší možný výsledek jak pro podniky, tak i pro spotřebitele. Denis eh, de Jong za Alden, Pascal Durand. Děkuji paní předsedkyně, jenom velmi rychle, protože už tady eh, zaznělo to zásadní před okamžikem a Evelyn eh, to zopakuje. Nechci tedy eh, prodlužovat tuto debatu. Jenom mám dvě základní poznámky. Ta první je to, že harmonizace legislativy by se měla Eh, by neměla vést ke snížení eh, té úrovně některých práv, které už v některých zemích existují. Vždy bychom se zpátky například ve Francii nebo v Belgii ohledně skrytých vad. A jako poslanec a právník bych to obtížně vysvětloval. Eh, zejména tam, kdy musíme říkat, že evropské normy, aspoň tak, jak je vnímá veřejnost, jsou vnímané jako přílišné. A teď bychom přistoupili k tomu, že budeme snižovat úroveň práv spotřebitelů, přičemž to byl asi ten jediný pozitivní prvek, který jsme mohli, který jsme mohli argumentovat vůči euroskeptikům. Ve Francii 35% voličů hlasuje pro stranu, která chce vystoupit z Evropské unie. A my budeme mít příští rok eh, dost důležité volby a eh, představte si, eh, že by Francie vystoupila z Evropské unie po Británii. Přestože já bych byl rád, kdyby zůstal. Já této situaci nemám moc, co bych mohl nabídnout, nebo jak bych mohl ospravedlnit existenci Evropy. A proto bych byl rád, kdybychom mohli nadále říkat, že jsou tady otázky veřejném zájmu, které jsou chráněné mm, ekologie nebo ochrana spotřebitelů. Pokud bychom tedy přijali legislativu, která ta práva sníží, tak bych přišel o jeden ze zásadních argumentů. Možná to zní egoisticky, ale bych byl rád, kdybychom s tím mohli něco udělat. Já rozhodně eh, eh, potom nejsem schopný eh, hovořit ve prospěch Evropské unie ve Francii, určitě to platí v Belgii nebo v Německu, pokud k tomu dojde. A eh, potom k té ochraně Eh, záruční době, ty menší nebo větší vady, to všechno už je upraveno ve členských státech. A proto bychom neměli měnit ty různé možnosti, které existují v případě opravy. Někdy eh, to může být vyřešeno snížením ceny, někdy opravou, někdy eh, tím, že dostane zákazník nové zboží a neměli bychom do toho zasahovat. Potom tady ještě jedna věc, která mě trochu znepokojuje a je to to otočení Eh, důkazního břemene. Víme, že by měla fungovat prezumpce, předpoklad toho, že to zboží má dobře fungovat. Protože zákazník si to koupil na trhu, tedy předpokládal přirozeně, eh, že dostane to, co si koupil v té kvalitě, kterou očekával. A proto si na to dáváme pozor, na to, jak je to tady sformulováno. myslím si, správné předpokládat, že to zboží bude fungovat. To je přece normální. A to, že tady jsou dva roky, to mě nějak nešokuje. Možná, že to eh, mohou být nějaké výjimky u těch menších závod. Co se týče eh, té zároční doby pro ty skryté vady, vemte si, eh, že auto, auto je dobrý příklad, protože tam jde také o bezpečnost, přesto to možná není předmětem dnešní diskuze. Představte si, Auto má eh, v tom řídícím systému nějakou skrytou eh, vadu, protože nějaký mechanik se eh, spletl že to, na to přijdete za dva půl roku a že dojde k velmi závažné nehodě. Tak budeme říkat, že uplynula ta dvouletá záruční hůta a že ta skrytá vada výrobní, že na to se nestahuje ta, tato legislativa. To přece není možné říci, protože tady byla skrytá vada a ten spotřebitel tím utrpěl škodu. A také Deta hovořila o té notifikační lhutě, kde je potřeba oznámit ty skryté vady. No, omlouvám se, že mluvím trochu, trochu dlouho. Můžeme se ještě vrátit k těm podrobnostem, protože jsou tady určité možnosti, které bychom, eh, o kterých bychom mohli diskutovat. Ale měli bychom se postarat o to, aby Evropa měla nějakou minimální úroveň ochrany spotřeby, to abychom měli, ano, minimální harmonizaci máte naprosto pravdu v tom, že to pomůže rozvoji vnitřního trhu a my jsme všichni proto, aby se to dále rozvíjelo, ale pojďme se pokusit o to, aby pokud některé členské státy budou chtít pokročit o kus dál u některých práv eh, spotřebitelů, tak bychom jim tu možnost eh, měli ponechat a udržet ta, tu úroveň práv. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další slovo? Evelyn Gephardt. Děkuji. Děkuji, pane Arimonte, za tuto zprávu. Správně jste to poznamenal. Je tady jeden bod, ve kterém s vámi souhlasím. A sice, že bychom neměli mít žádný rozdíl mezi tím nákupem offline a online. To je jediný bod, kde mohu říci, že s vámi souhlasím prakticky u všeho ostatního s vámi souhlasit nemůžu, protože by došlo ke zhoršení té úrovně ochrany eh, spotřebitelů. A možná, že bychom, bychom se na to měli ještě podívat podrobně, abychom si uvědomili, v čem spočívají problémy, například pro malé a středně velké podniky. Ty nejsou ani tak v tom odlišném právu, spíše jsou eh, v jazykových otázkách, spíše eh, jsou těch eh, nákladů na dopravu nebo na zasílání a také v té nejistotě, co se stane, když nastane nějaký problém se zákazníkem a jak potom ten se může dobrat svých práv a tak dále. To jsou všechno <clears throat> věci, které nejsou tady řešené protože to vyplývá z různých právních základů. Takže aby teď někdo říkal, že bychom teď měli mít plnou harmonizaci na velmi nízkém základě, a že tím pomůžeme malým a středně velkým podnikům, tak to podle mě vůbec není pravda. Je to prostě nesmysl. Ale spíše to bude pomoc pro ty velké, kteří to budou mít ještě snažší prodávat v celé Evropě. Tak to prostě je. <clears throat> Dále jde o, to je tedy problém té plné harmonizace. Tady naprosto souhlasím s Pascalem Diranem. Jak mám vysvětlit svým voličům, že vytváříme pro ně lepší zákony, aspoň to bychom měli říkat, ale přitom jim zajišťujeme méně práv, než mají teď. To prostě nejde, zejména v dnešní době, kdy máme tolik problémů v Evropě eh, a kdy máme zastupovat naše občany. Eh, jste říkal těch skrytých vad, eh, jste připraven s tím ještě něco dělat. A to je například velmi důležité právo Belgii. Já s tím souhlasím, ale i ve Skandinávii je to velmi důležité právo, takže proč to tam nezahrnout? Stejně tak i ta eh, delší záruční doba, kterou mají ve Francii nebo v Portugalska, tak proč eh, to tam také nezahrnout? Pokud eh, to uděláte u jednoho státu, tak to musíte udělat i u druhého. A pokud k tomu přistoupíte, tak potom budu souhlasit s tou plnou harmonizací pokud spochybníte nebo podkopáte práva spotřebitelů v jedné zemi, tak už nemůžeme, nemáme plnou harmonizaci, nebo já ji nechci. Bude to znamenat, že bychom měli čínským státu dát možnost si i nadále podržet tu, ty své tradice, tu svou praxi, protože to patří také k identitě eh, občanů v tom daném státě. A to nemůžeme už skončit, nebo nemůžeme ukončit. A potom Eh, vyšlo o eh, v Římu 1 jsou také určité výdobytky, tam je velmi silné prodejní právo ve prospěch spotřebitele. To je tím relativizováno, tím Eh, že bychom přistoupili k té plné harmonizaci na nízké úrovni. Eh, záruční doby dvou let, s tím všichni v Německu souhlasí, tím by se nic nezměnilo, ale ve Francii eh, jsou to tři roky, v Irsku, ve Spojeném království je to ještě víc, v jiných státech ještě je to jinak, ve Francii jsou to ty tři roky. A nebo v Řecku není vůbec žádné omezení toho času. takže bych byla ráda, kdybyste se na to ještě mohl podívat, jaké dopady by ty vaše návrhy mohly mít. Mark Tarabella. Mark Tarabella. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám, že zpravodajk přistoupil k této práci velice seriózně a chtěl bych říci, že cílem by mělo být to, aby Eh, online prodej v Evropě byl výkonnější, protože máme spoždění v tomto ohledu, ale samozřejmě proto potřebujeme i dostatečná spotřebitelská práva, která byla postupně získána, jsou odlišná v členských státech, to je pravda, ale já bych tady viděl tři body, eh, které jsou pro mě trochu problematické které je třeba ještě dořešit um, a mám pocit, že tady hrozí vlastně ústup od těch spotřebitelských práv, což, jak říkal Pascal Durand, je vlastně, bychom mohli těžko vysvětlovat, protože právě ta ochrana spotřebitelských práv je velice konkrétním příkladem, když chceme ukázat našim občanům výhody Evropy. Takže pokud Eh, o tom chceme hovořit, tak právě životní prostředí a spotřebitelská politika jsou věci, kde můžeme říct, že díky Evropě jsme udělali pokrok. Takže první věc, otočení důkazního břemene. Myslím si, že ten eh, návrh ohledně dvouleté lhuty ze strany komise je ve prospěch spotřebitelů a vlastně zpravodaj tady trochu dělá krok zpět, pokud eh, přenavrhuje tu lhutu 6 měsíců. Za druhé, právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě nějaké menší vady. Mně se moc líbilo to, co říkal na konci Dan Dalton, když tady mluvil jaksi ze srdce ohledně té britské reality. Nevím, jestli by se vám eh, líbilo, kdybyste si objednal třeba nějaký eh, oblek v černé barvě a dostal byste oblek v barvě antracitové, což je právě třeba eh, taková drobná, řekněme, drobná vada, ale i ta by měla být zohledněna právě, mm, pokud jde o tu možnost odstoupit od smlouvy. Myslím si, že tato možnost by měla být zachována. A nejdůležitější argument eh, to je úplná harmonizace. Já si myslím, že bychom neměli jít cestou úplné harmonizace, protože je třeba najít určitou rovnováhu. Měli bychom použít tu minimální a nejsnadnější harmonizaci, eh, pokud to tak mohu nazvat, protože ta úplná harmonizace obecně znamená, že státy, některé státy budou muset ustoupit od některých věcí v oblasti ochrany spotřebitele a to si myslím, že o to bychom se neměli v Evropě snažit. E, tam, kde ty právní předpisy jsou slabší, tak by se naopak měly posílit. Jak to je jako mateřská dovolená na jiném výboru, kde to je vlastně zablokováno pět let, protože některé e, státy, které vlastně jsou v této věci velice pokročilé, nechtějí, e, nechtějí změny protože třeba mají 18 týdnů eh, placené materské dovolené a nechtějí tedy ustoupit na 8 týdnů. A potom skryté vady. Skryté vady to je pojem, který bychom tam měli nechat, protože často to dělá problémy u prodejů online i offline. Ten příklad eh, Pascala eh, je velice výmluvný, protože to může mít velice dramatické důsledky nebo nějaký špatný odpor třeba v myčce řece nebo v nějakém přímotopu, to může způsobit i požár a e, je tedy třeba tam tento mm, termín zanechat. Ten text určitě můžeme ještě zlepšit a já vítám otevřený přístup Paskala e, Arimonta a určitě to pomůže vyhovět i těm, kteří chtějí tu rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a výhodami online prodeje, ale ne na úkor tedy práv spotřebitelů. Is that the last speaker? Takže byl to poslední řečník, nebo ještě někdo další chce vystoupit, někdo z komise? Děkuji, děkuji. Eh, nejprve chci říct, že komise velice vítá velice důkladnou práci pana Arimonta, zejména podporu té, toho principu plné harmonizace. Myslíme si, že je důležité mít jednotná pravidla pro podniky i spotřebitele, to je klíčový cíl. Ale také bych chtěl zdůraznit, protože pan Arimont hovořil o, digitální, o strategii digitálního jednotného trhu, je třeba si e, uvědomit, že ty kýžené cíle strategie budou fungovat pouze, pokud všechny návrhy v balíčku budou přijaty. Pan Arimon zmínil eh, návrh o geoblockingu a to je velice příhodný příklad, protože eh, geoblockingu zabráníme pouze, když eh, řekneme, že právě odstraníme plnou harmonizací Eh, to, že v každém státě jsou jiná pravidla pro online prodej. Díky tomu pak budeme moci eh, zabránit geoblockingu. Takže pokud chcete eh, zrušit plnou harmonizaci v tomto návrhu, tak to ohrozí i návrh o geoblockingu. V rámci toho balíčku strategie digitálního trhu ty návrhy jsou vzájemně provázány. Bereme také na vědomí navržené rozšíření působnosti i na offline prodej Víme, že ty údaje REFIT, které jsme vám předali, skutečně naznačují, že by bylo vhodné takto rozšířit působnost. Komise využila bod 16 meziinstitucionální dohody, podle kterého může zákonodárci vlastně v jakékoliv fázi legislativního řízení dát doplňující údaje. A poslední věc, to se týká té diskuse, která tady i proběhla mezi řečníky ohledně úrovně ochrany spotřebitelů. Samozřejmě toto je klíčový bod celé té diskuse. My si myslíme, že jsme předložili vyvážený návrh, ale pochopitelně návrh komise nemusí být eh, vlastně definitivní a my potřebujeme a prosíme o to zákonodárce, aby měli na paměti, že tady jsou ty dvě důležité lhuty, důkazní břemeno a záruční doba. My jsme navrhli dva roky a dva roky. Nemusí to tak nutně být, ale je, to třeba, je třeba dosáhnout vyváženosti návrhu, to znamená, můžeme ustoupit eh, eh, někde a jinde, ale celkově to musí být vyvážené a komise je připravená tedy být nápomocná tomto ohledu řekl bych, že ty dvě lhuty jsou takové spojité nádoby, takže můžeme říci, že skutečně navýšíme to na ta národní maxima, ale potom by to pro podniky možná nebylo zajímavé tak to prodávat. Děkuji. Já ještě vrátím slovo Paskalovi, aby mohl reagovat na otázky a paní Koráca Bild převezme předsednictví. Um, Děkuji také. Já odpovím velmi stručně. Děkuji za komentáře, pochvalné i kritické. Ano, jsme v parlamentu, čili i s kritikou se člověk musí smířit. Já bych stručně možná zhrnul eh, první takovou odpověď na tu kritiku nerozumím, eh, jak se může argumentovat tak, že plná harmonizace eh, vyhovuje pouze velkým hráčům. Já si myslím, že je to právě naopak. Já jsem se setkal s řadou obchodníků, nevím jak ty, a eh, oni prostě říkají, udělejte jednu věc a to plnou harmonizaci, aby i ten malý obchodník, který nemá právní oddělení, se nemusel pořád dotazovat právníků, ale mohl prostě v klidu obchodovat. A pokud eh, ustoupíme od plné harmonizace, pak se vrátíme k tomu, co už tady máme od roku 99 a v tom případě nemusíme nic dělat a můžeme nechat všechno tak, jak je. Ale to znamená, že bychom se eh, museli eh, také rozloučit s myšlenkou, eh, že bychom v online obchodování jako Evropa stáli v čele. Že za 20 let tady budeme mít Alibaba, Alibabu, Zalando, Amazon a tím to hlasne. Nikdo další nebude schopen takto obchodovat. Já Eh, vím, že tedy, jak si možná byste to socialisté takhle přáli, ale to já nechci. Já chci, aby i ten malý obchod mohl fungovat. A myslím si, že moje argumentace není úplně mimo. Za druhé, co se týče úrovně ochrany spotřebitelů, pan Štadmer to řekl, musíme k tomu přistupovat vyváženě. To znamená tak, že celková úroveň ochrany se zvýší, ale to neznamená, že vezmeme eh, to absolutně nejvyšší, co kde v Unii existuje a tam dáme laťku. To jsem právě, eh, to jsem několikrát řekl. Eh, já si myslím, že takto k tomu přistupovat by nebylo dobře, poněvadž tím bychom de facto ztratili i tu hlavní myšlenku. Ano, eh, já do, mohu jít do Anglie, do Francie a předložit tam argument, že v jednom prvku se ochrana spotřebitele sice oslabí, ale ve všech ostatních oblastech se zvýší. Čili když se to potom spočítá, tak pod čarou mi vyjde, že mám silnější ochranu spotřebitele. Eh, čili já, já myslím, že toto je přístup, na kterým nejenom eh, vrtět hlavou, ale také možná diskutovat je třeba. Další věc. Já parli. Um, ty skryté vady, tak to už je pokryto jinou směrnicí. Eh, byl tady příklad tedy černé, červeného svetru, černého svetru, ale ten, eh, když máš černý svetr místo červeného, tak to můžeš vrátit. To už je skutečně pokryto jinou směrnicí. Eh, předsedkyně Paskale, máš 30 vteřin, musíme hlasovat. A abych to ještě dokončil, u těch malých závad. Uh... E, že tedy e, možnost, e, tedy zrušit možnost odstoupit od smlouvy a to možná tedy hovořím se srdce zeleným a socialistům, že tedy v rámci cirkulární ekonomiky by se produkt měl nejdříve opravit, než se nahradí, vyhodí a nahradí jiným, čili to je ta myšlenka. Takže já se těším na zajímavou debatu a a nyní vyklízím prostor pro hlasování. Děkuji. Excellent. Výborně. Who's going to be signaling for the EPP? Také kdo bude ukazovat za EPP?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 Tak prosím ti, kteří opouštějí sál, učiňte tak rychle a potichu, nechte si rozhovory na ven, budeme hlasovat. První hlasování je stanovisko IMCO k výročí zprávy o politice hospodářské soutěže EU. Zpravodajem je Andreas Schwab. Kompromisní návrh jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto, sedm pro, proti, ověříme. Sedmička. Přijato na kompromisní návrh 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, přijeli se přijato, návrh 40 pro, proti, ověříme. Návrh 40. Takže zamítnuto. Návrh 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, Ověříme. Návrh 42. Přijato. 43 pro, proti, ověříme. Ještě jeden. Zamítnuto. Návrh 50. Ne, 44. 44 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrž, ověříme. Zamítnuto. Já nemám hlasovací kartu. Můžete tedy předat můj hlas? Tak příště v takovém případě mi to řekněte na začátku, jak jste chtěla hlasovat pro. Přijímají to všichni dobře, takže to je přijato o jeden hlas. Děkuji. Šedesát osm pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, Chcete ověřit 75, takže 75 elektronicky. Ještě jedno minus. Je milý to Denisy, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasování o návrhu stanoviska v pozměněném znění elektronicky. Děkuji. Thank you very much. Well done, Andrea. Děkuji, blahopřeji Andreasi. Je vidět, že eh, tým Andreasovi důvěřuje, když eh, Andreas ani nepřišel na hlasování. Každopádně srdečně blahopřejeme. So that's 30 takže výsledek je 30 pro a 2 proti, protože ještě připočítáváme Kaju Kalas. Děkuji. 30 hlasů pro, 2 hlasy proti, nikdo se nezdržel. Ne, tak dva se zdrželi. Už neumím ani číst. Vy se zdržujete, takže tři se tak ještě jednou. 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Děkuji. 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Dalším bodem je stanovisko Paunova, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. Okay. So the Pánov... Takže stanovisko Paunova, Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato, šest. Kompromis šest pro. Promiňte, Takže kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 10 pro, ten padá. Vydržte. Takže návrh 9 pro, proti, ověříme. Návrh 9. Ještě jeden. Zamítnuto. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kom, kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 byl přijat, takže 24, 25, 26, 27 ty všechny padají. Takže návrh 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní se vracíme ke kompromisu 6. Kompromis 6 na straně 1, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, to je vynikající. A můžeme teď přejít ke kompromisu 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 33, 33 pro, pro, proti, ověříme. Návrh 33. Přijato. Kompromis 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 46. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 8. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 51 padá 52 pro, proti ověříme. 52. Zamítnuto. 54. To už padá. 59 pro, proti ověříme. 59. Takže zamítnuto. Tak teď 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď už myslím závěrečné hlasování, je to tak správně? Ještě 66. 66, omlouvám se, tak to je poslední návrh, o kterém budeme hlasovat. Jane Filipe 66 pro, proti, myslím, že to, ale ještě to ověříme. Zamítnuto. A závěrečné hlasování o návrhu stanoviska v pozměněném znění elektronicky. Takže hlasujete. Už máte kartu, dobře. Takže 30 hlasů pro, dva proti, dva se zdrželi, takže přijato a blahopřejeme. A vím, že to určitě napomůže i příslušnému výboru, takže děkuji. Now, the next item on the agenda is an update on trialogue, and it's the trialogue with... A nyní uh, aktuální informace o trialogu. Jde o pořizování zbraní. Já vím, že hodně lidí to zajímá, takže pokud eh, tady nechcete zůstat, tak co nejtišej, prosím, odejděte. Vivi, shall I say we've got another shadows meeting tomorrow? Is that no? Today, today. Shall I say that? Um, please, ladies and gentlemen, if you're not staying. Ještě jednou opakuji, pokud tady nechcete zůstat, tak odcházejte co největší tichosti. next item on the... Dalším bodem na našem programu je tedy, jsou aktuální informace o trialozích a dalších podobných e, událostech, abychom e, věděli, že dochází k těmto věcím, aby to bylo veřejné. Ta aktuální informace se týkají návrhu směrnice o kontrole a pořizování e, zbraní. Já jsem zpravodajkou, takže toto je Aktuální informace o e, směrnici, která už je v platnosti od roku 1991. So this is quite a detailed update. E, já vám teď podám poměrně podrobné informace, takže prosím, e, buďte trpělí, protože mám hodně informací. Předání, ten třetí trialog, e, ten praňové směrnici se konal 15. listopadu a čtvrtý se bude konat 5. prosince. Je tady řada styčných bodů mezi postojem Rady a postojem parlamentu. A parlament požaduje, aby naše klíčová stanoviska byla splněna. Za prvé, Jde o sportovní střelce. Rada a parlament v textu zhodují na tom, že některé poloautomatické plné zbraně, které mají ty vysokokapacitní zásobníky, by měly považovány za automatické zbraně, ale se zvláštním povolením pro sportovní střelce. Panuje dohoda mezi radou a parlamentem a komisí v tom, že výjimka pro sportovní střelce musí fungovat nejenom teoreticky, ale také v praxi. Byly tady obavy z toho, jak přesně specifikovat tuto výjimku. Pokud budete mít nějaké připomínky, tak je pošlete panu Brunevi, který je z DG Grow v komisi, který se zabývá těmi technickými aspekty, kde chceme se ujistit o tom, aby ta výjimka fungovala dobře. Parlament na to tlačí velmi tvrdě a e, děláme v tom pokrok. Co se týče přílohu A7, co se přílohu A7, tak jak parlament, tak rada jasně odmítli původní formulaci komisi o podobnosti. Parlament nepřijme zákaz položek jenom na základě toho, jak vypadají, na základě jejich vzhledu. Další diskuze bude potřeba, další diskuze bude potřeba vést o otázce těch poloautomatických zbraní, které jsou převedeny na automatické. Komise říkala, že nechce přijmout odpovědnost za technickou specifikaci u těchto konverzí, těch pře, eh, pře mm, vodu těch zbraní. A rada také odmítá návrh další technické specifikace v této oblasti. Nicméně, parlament znovu zopakoval naše přání najít řešení, které by fungovalo a umožnilo komunitu eh, střelců a rada by byla pro to, aby stávající právní držitelé zbraní mohli i nadále držet ty zbraně, které byly předtím v příloze B6 a také parlament chce, aby došlo k dohodě o těchto zbraních a mohly se dále předávat, prodávat a dědit. Takže stávající držitele v kategorii B6 by měli mít mít nadále právo tyto zbraně držet. Co se týče deaktivace nebo deaktivovaných zbraní, je potřeba, aby ta deaktivace byla nevratná a aby se zajistilo, že ta zbraň nebude potom už eh, fungovat. pravidla, která platí od tohoto roku, říkají, že standardy pro deaktivace nejsou úplně jasná, přináší to sadu problémů pro držitele zbraní. A teď, jak eh, Rada a Kamise se dohodly eh, na tom, že existují problémy v této oblasti a na technických pracovních skupinách se teď ty věci řeší. Jde tedy o tu, eh, to nařízení o deaktivaci zbraní. My trváme na tom, že by mělo eh, vzniknout prohlášení o tom, že experti té pracovní skupině by měli dokončit svou práci do začátku roku 2017. Co se týče deaktivace, která proběhla ještě před dubnem 2016, tady ten postoj parlamentu je v tom, že tam, kde došlo eh, k té deaktivace na základě předchozího standardu, tak i nadále by mělo být možné s těmi zbraněmi obchodovat a předávat je dál. A my si myslíme, že pokud eh, ty nové standardy budou ekvivalentní, tak by to měly uzná, by mělo by to být nadále uznáváno. Komise teď eh, přijala tuto připomínku a pracujeme na nové formulaci, která by to mohla umožnit. Nicméně jasné, že komise není ochotná jenom potvrzovat veškeré eh, předchozí deaktivační standardy. Členské státy budou muset v konkrétním případě doložit eh, ten standard, který existoval před tím datem a doložit to potřebnými informacemi. A potom komise na základě toho bude ten případ případu to eh, potvrdit a schválit. Co se týče povolení Tady eh, dosahujeme pokroku pro zvláštní povolení pro rezervisty a další specializované potřeby, čímž zohledňujeme podmínky eh, ve členských státech a to, jakým způsobem mají armádní rezervy. Takže jsme dosáhli pokroku, ale ještě to nebylo finalizováno. A parlament také se snaží prosadit svou formulaci, aby členské státy měly monitorovací systém, který by zahrnoval posuzování lékařských a psychologických informací, aby to bylo v souladu s národní, národní legislativou. Už to probíhá kontinuálně nebo nekontinuálně. Takže ten text toho, těchto posudků eh, se ještě připravuje. Co se týče Eh, dalších ustanovení, jako tak by měla vzniknout kategorie A, pokud pro ně držitelé mají povolení, což by mělo usnadnit implementaci toho cestovního pasu pro ty kategorie, které potřebují to speciální eh, povolení. Všichni teď věnujeme hodně času toho, abychom finalizovali text, který bude fungovat pro legální držitele zbraní abychom vyřešili nekonsistentnosti a e, mezery, které tady v minulosti byly. Doufám, že to jsou jasné informace. Dostala jsem obrovské množství připomínek nebo mm, otázek od lidí, kteří e, e, měli otázky a pro které ta situace nebyla jasná. A Ana, děkuji Vicky za vynikající práci, kterou si odvedla. Já myslím, že se teď už začínáme blížit eh, tomu konci. Vím, že tady byla lidí, kteří to chtěli urychlit, to jednání. Vzhledem k tomu, že postoj Rady a parlamentu byl relativně eh, si blízký a my tady vidíme příležitost to dokončit ještě během slovenského předsednictví. Konečně už teď eh, komise zaujala postoj, který by měl vést k proveditelnosti té legislativy. My teď vyzýváme radu, aby dokončila eh, jednání, aby eh, si nechala v tom mandátu nějaký manevrovací postoj, aby neustále, neustále se vracet zpátky na půdu rady, aby to dohodla s čínskými státy. Dita Charanzová. Budu mluvit česky. Eh, děkuji za vaše schrnutí a děkuji za vaši práci, kterou jste doposud eh, na této směrnici udělala. Byť asi neřeknu nic, co bychom si přáli slyšet, myslím, že si musíme nastavit zrcadlo a podívat se, kde v tuto chvíli po více jak roce jednání se nacházíme. Řekla bych v bodě nula ani po téměř 13 měsících jednání nám komise jasně nevysvětlila důvody svého návrhu nepodložila je žádnými novými fakty. Naopak, ze všech jednání, které jsme i zde na půdě Evropského parlamentu měli, jasně vyplývá, že jak její návrh, tak v řadě oblastech i návrh rady je nedomyšlený a nevychází z empirických dat. Absolutně souhlasím, a to je zásadní postoj mé frakce, s bezprostřední nutností posilovat bezpečnost v Evropě. Ovšem nikoliv cestou, kdy bezdůvodně zakážeme legálně držené zbraně. Původní záměr směrnice, boj s terorismem, nelegálním trhem se zbraněmi, jako by se z návrhu úplně vytrácel. Za naprosté selhání považuji skutečnost, že Evropská komise měla přijmout již dávno pravidla pro deaktivaci zbraní, která měla zamezit jejich průniku na černý trh. Učinila tak až po dlouhých sedmi letech. Předložila navíc nekvalitně zpracované nařízení, takže se teď znovu musí přejednávat. Je zcela mimo mé chápání, že se o tak podstatné věci bavíme bez dopadové studie. To odporuje dojednaným postupům máme s komisí jasnou dohodu mezi institucemi Evropské unie, že u všech zásadních legislativních i nelegislativních iniciativ bude zpracováno posouzení dopadu. Snahu o zákaz některých legálně držených zbraní asi komise nevyhodnotila jako dostatečně závažné téma. Já jsem tedy ale názoru zcela opačného. Zasahujeme tu do osobních svobod lidí, kteří se ničím neprovlnili a kteří nyní splňují přísná zákonná kritéria. Při vší úctě k mým kolegům, jak zde, tak v radě, rozhodujeme od stolu, aniž bychom přesně věděli, jaký to bude mít efekt. Rozhodujeme pod velkým politickým tlakem, a tady bych jasně chtěla říct za celou naší politickou frakci, že my tomuto tlaku nehodláme podvolit. Chceme legislativu, která bude kvalitní a věcně správná, ne šitá horkou jehlou. My žádný politický tlak ukončit jednání do konce roku nemáme. A konečně fakt, že nedokážeme efektivně naslouchat expertům ani legálním držitelům zbraní, považuji za neomluvitelný přešlap. Z výsledků veřejné konzultace, která byla ukončena již 1. února, vyplývá, že se na komisi obrátilo 28 tisíc občanů z celé Evropské unie. Může nám Evropská komise vysvětlit, jak se z jejich podněty vypořádala? proč zatím nebyly promítnuty do projednávaného návrhu. K čemu nám tedy slouží tyto veřejné konzultace, když nejsme potom schopni s těmito informacemi pracovat? Lidé nám nerozumí a jsou právem rozhořčeni. Těžko se bude vysvětlovat, že boj s terorismem bude v Evropské unii znamenat omezování práv a svobod běžných občanů. Děkuji. Thank you, Dita, for your... Děkuji, Dito, za názor. Nicméně bych chtěla ještě jednou zopakovat, že tady dávám aktualizované informace o výsledku trialogu. To znamená, to je dohoda o zajištění toho, že eh, zákonní držitele i nadále budou moci vlastnit své střelné zbraně. Je tedy dohoda v textu s radou v článku 7.4 v tom smyslu, že členské státy budou mít možnost zajistit, že ti, kteří zákonně vlastní střelné zbraně, budou i nadále je moci vlastnit. To znamená, eh, říkat, že zakazujeme zákonným držitelům zbraní, aby je nadále vlastnili, to není v souladu s aktualizovanou informací, kterou jsem právě poskytla z trialogu. Pokud máte problémy s tím, jak je navrženo znění, tak se můžeme samozřejmě na to znění podívat, ale není rozumné říkat, že se jedná o zákaz e, zákonně držených střelných zbraní, protože máme tu dohodu, mezi parlamentem a radou právě o tom, že vlastně budou moci držet ty zbraně i nadále. Takže prosím, buďme velice opatrní o tom, k tomu, jak se to vysvětluje eh, i mimo tento sál eh, lidem, kteří poslouchají, protože těch je určitě hodně. Je třeba, abychom vyladili to znění a plně s vámi souhlasím, že mělo být posouzení dopadu. Nicméně v tomto sále není mandát proto, že by nebyl žádný návrh. To jsme zkusili, předložili jsme výboru návrh, že by se ten návrh e, zamítnul jako celek, ale poslanci to neschválili. Poslanci chtěli, abychom se snažili dosáhnout lepšího textu a o to se snažíme. Jusy. Děkuji, Vicky. Text rady je samozřejmě méně špatný než ten původní návrh komise, ale stále je ještě eh, nepřijatelný. Především se to týká změny kategorie eh, poloautomatických zbraní a vlastně návrh omezení maximální kapacity pro nábojnice, protože by to mělo velké, by to znamenalo újmu pro zákonné držitele zbraní, kteří nejsou žádnými teroristy či zločinci. Jak už eh, bylo jasně řečeno během celého procesu. Vlády 13 členských států by chtěli určitě zavést drakonické právní předpisy ve stylu Spojeného království, ale na národní úrovni si to netroufají, protože mají strach z voličů, takže chtějí, aby tu špinavou práci za ně odvedla EU. Nicméně my máme zastupovat občany a máme hájit jejich práva a svobody, Máme také hájit zásady tvorby dobrých právních předpisů a není dobré nejprve něco zakázat a potom vytvořit dlouhý seznam výjimek z tohoto zákazu. Není dobrou tvorbou právních předpisů vytvářet nevymahatelné a neproveditelné normy. Pokud bereme sami sebe vážně, i tuto instituci, pokud bereme vážně, tak bychom neměli přejmout kompromis, který vychází z milných předpokladů a z eh, vyrobených eh, dat. Já rozhodně budu hlasovat proti eh, takovémuto výsledku. Nespěcháme, konec slovenského předsednictví bychom neměli vnímat jako konečnou lhůtu. Děkuji. Já bych ještě jednou chtěla zopakovat, že parlament požaduje, aby naše klíčové postoje byly splněny. Tomuto výboru jsme předložili několik eh, variant znění a tento výbor se rozhodl pro možnost, která říká, že vysoká kapacita u eh, že poloautomatické zbraně vybavené vlastně s na, eh, nemocnicí s vysokou kapacitou budou zde zařazeny a také jsme zavedli omezení týkající se nabývání eh, zásobníků. Parlament se snaží na toto tlačit. Možná to není ta cesta, kterou vy byste si přál, ale většina eh, takto hlasovala a je to rozhodně proveditelnější postoj. Výjimky pro sportovní střelce samozřejmě musí fungovat. A chceme zajistit, aby dobře fungovaly a je to právě jeden z těch našich klíčových postojů. Děkuji, Vicky. Mě překvapuje, že se tady teď spochybňuje vyjednávací mandát, tak jak byl schválen na tomto výboru. Eh, my jsme už o tom široce diskutovali a chtěla bych připomenout, že tady je tedy většina z nás, kteří ti děkujeme za to, že jsi hájila naše postoje v trialogu v tom znění, jak je většina tohoto výboru schválila. Maria Grappini. Maria Grappini. Um, eu sincer mă bucur. Děkuji mnohokrát, Vicky. Jsem ráda, že máme možnost toto projednat, protože skutečně musíme najít eh, nějakou tu střední cestu. To téma je velice citlivé. Všichni jsme obdrželi tisíce eh, dopisů. A myslím si, že můžeme dospět k vyvážené zprávě. Já jsem předložila hodně pozměňovacích návrhů, protože jsem eh, chtěla nějak vyřešit otázku třeba přístupu 16-letých eh, k takovým zbraním. Původně tomu bylo tak, že s rodičovským dohledem by 16-letí měli přístup ke zbraním, což jsem tady považovala za hodně zvláštní. No a členské státy eh, navíc na to mají různé názory, zvláště na třeba dobu platnosti zdravotního osvědčení. Tady se prostě nejedná o lidi, kteří stavějí eh, si doma pokoutně bombu, tady se jedná o zákonné držitele. Je tady také problém toho, když je zbraň odcizena, protože někdo, je, kdo je mentálně narušený, může odcizit zbraně někom, nějakému zákonnému držiteli a pak jít do hospody a tam ji celou vystřílet. Takže to jsou věci, které musíme řešit. Eh, extrémem by bylo eh, říci, že ne, vlastně se nemusí dělat nic, protože už je systém licencí, ale zároveň nechceme v členských státech vyvolat ani myšlenku, že už vlastně nikdo další mít zbraně mít nebude moci a že prostě lidé, kteří to mají jako hobby, se toho budou muset vzdát. Takže eh, já si myslím, že tady je hodně důležitých eh, věcí. Otázka těch 16-letých, eh, otázka zdravotního osvědčení a platnosti tohoto zdravotního osvědčení, protože můžete být třeba v určitém okamžiku zdraví, ale pak třeba se vám může něco stát během života a, takže to zdravotní osvědčení musí mít omezenou platnost. Pokud je něco odlišného v různých státech, tak vlastně pak překročíte hranice třeba se zbrojním pasem, který v jedné zemi platí a v druhé zemi už platit nebude. To by mohl být problém. Děkuji. E, vy jste v předložili spoustu pozměňovacích návrhů a já chápu, že třeba někteří z vás nesouhlasíte s textem, který byl přijat na tomto výboru, ale parlament, respektive vyjednávací tým, se musí držet toho mandátu, který byl schválen výborem. Jak jsem říkala, poskytla jsem aktuální informace o těch oblastech, kde rada a komise tlačili na odlišný přístup, ale my se tedy držíme těch návrhů, pozměňovacích návrhů, které byly schváleny v naší našem výboru. Tato směrnice se týká eh, kontroly nabývání a vlastnictví zákonně držených střelných zbraní. To, že eh, někoho, někomu zbraň odcizíte, to je samozřejmě protizákonné. To není eh, součástí této směrnice. Pan Pospíšil, ale ještě nejdřív bych chtěla přivítat návštěvnickou skupinou z Bádenska Württemberska. Vítejte. Je to skupina, kterou pozvala Evelyn Gebhardt. Teď mluvíme o střelných zbraních a slovo má pan Pospíšil. Prosím. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já se nechci vracet k obecné debatě Svůj názor na tuto právní úpravu jsem řekl, já jsem proti této regulaci. Domnívám se, že snad pouze otázka deaktivací by měla být pořádně upravena na evropské úrovni. Ale dovolte mi jednu poznámku k tomu, co jste řekla, k té, k té úrovni vyjednávání. Já jsem se účastnil v České republice několika odborných debat spíše s právníky než držiteli střelných zbraní a z těch debat vyvstala jedna otázka, která asi by zde měla zaznít. To znamená, pokud vy říkáte, že současní vlastníci eh, budou moci dále držet své zbraně, že to budou moci jim národní státy umožnit, tak se velmi často v právních kruzích upozorňuje na to, že pokud současní vlastníci budou moci držet zbraně a do budoucna budoucí některé kategorie zbraní nebudou moci nabývat, tak zde může vzniknout kategorie dvojích občanů, kdy jedni, protože si tu zbraň pořídili dříve před účinností právní úpravy, taky budou moci mít. A ti, kteří by si ji chtěli pořídit do budoucna, po účinnosti této právní úpravy taky moci míti nebudou. Takže na to pouze upozorňuji, že jsem zaznamenal v odborných kruzích kruzích velké varování před tím, aby tato právní úprava, byť v kompromisní podobě, nevedla k tomu, že nám v Evropské unii vzniknou dvě kategorie občanů. Ti, co měli to štěstí, že si to pořídili před účinností a ti, co po účinnosti si, řekněme, určité typy zbraní pořídit nebudou moci. Chtěl jsem pouze to upozornit v rámci té debaty, která tady probíhá. Děkuji. Thank you. If I could just... Děkuji Eh, možná k té otázce, ano, eh, vždycky existovaly eh, určité výjimky v té kategorii A. A v těch informacích, které já jsem teď dala, zaznělo, že existuje dohoda mezi radou a parlamentem, aby se zajistilo to, že současní držitelé, kteří mají tedy ty zbraně legálně, mohou si je ponechat. A eh, jak jsem řekla, Evropský parlament eh, tlačí na dohodu v tom smyslu, aby tyto zbraně mohly být eh, děděny nebo převáděny nebo prodávány dalším lidem. Takže toto je návrh, který prošel většinově tímto výborem. A ještě k tomu, co řekl pan eh, Aho ohledně eh, návrhu parlamentu, že určité poloautomatické palné zbraně, když by měly vybaveny vysokokapacitními eh, zásobníky, čili jinými než v kategorii A7, pokud se nedáme tímto eh, směrem, tak ta nejistota bude ještě větší a de facto, aby navázala na paní Charanzovou, eh, mnoho expertů, eh, kteří skutečně velice přejí, aby ta formulace byla naprosto jasná. Ano, jak jsem řekla, parlament chce, aby eh, ti stávající eh, držitelé zbraní mohli ve svém držení eh, pokračovat. Evelyn Gephardt. Děkujeme Avěky za poskytnuté informace. Já si myslím, že v internetu je tolik falešných informací o tom, co se děje v této oblasti, že je dobře, že o tom dostáváme takto eh, rozsáhlé informace. Eh, já vám srdečně děkuji za toto a také eh, chci, aby výbor věděl, že jsem nebyla úplně spokojená s naší prací, zejména v oblasti, pokud se týče zbraní kategorie A. Ale my hm, hod máme v parlamentu trošku jinou většinu, tak funguje demokracie. To je jeden bod. Druhá věc je samozřejmě úzus eh, takový, že prostě když někdo něco vlastní, tak se to respektuje. Eh, to znamená, bylo by lepší, kdyby ty zbraně neexistovaly vůbec, ale to samozřejmě není možné. Takže by bylo dobré, kdybychom se zhodli, že jak policie, tak státní zástupci eh, nás žádali, abychom zachovali Eh, současné vlastnictví zbraní tak, aby tyto zbraně se šmahem neocitly, neocitly mimo zákon a eh, potom by začaly zcela nekontrolovaně eh, proudit po Evropské unii. Toto by byl následek. A já si myslím, že podobně jako pan Pospíšil to řekl, že to prostě musíme vždycky uvažovat, jaké následky budou mít naše rozhodnutí. Prostě my chceme, aby zbraně nekončily v ilegalitě a aby se na trhu neobjevovaly nové zbraně. Já myslím, že to je naprosto v pořádku. Otázka deaktivace zbraní. Tak i tady si myslím, eh, paní předsedkyně, eh, že bychom měli být nekompromisní a sice v tom, eh, že ty zbraně by měly být deaktivovány tak, aby jejich opětná aktivace nebyla možná. Eh, prostě deaktivovat znamená deaktivovat a eh, prostě nesmí existovat technické možnosti eh, to zvrátit a hm, pokud vím, tak technicky je to možné. Prostě reaktivace tady už nebude možná. A to je velmi důležitá otázka. It is completely clear. Ano, je zcela jasné, že deaktivovaná palná zbraň musí být reaktivována nevratně. Prostě musí už být nepoužitelná, nefunkční a to nezvratně. V některých členských zemích jsou standardy, které to už v minulosti takto zajišťovaly a pro náš parlament je eh, důležité, aby byly i tyto zbraně nadále považovány za nevratně deaktivované. Ano, no, v podstatě eh, nemůžete vyvotat díru do díry, abych vám tak řekla. Čili skutečně je třeba najít vhodný návrh, eh, který eh, to bude řešit. Prostě, abychom měli, my máme od dubna společnou evropskou, společně evropský standard o nevratné deaktivaci zbraně, ale byly s tím určité problémy v realizaci. Někteří experti eh, si eh, myslí, že ten návrh zhoršil situaci a proto tedy se pokračuje ještě ve vyjednávání dalších pracovních skupinách. My eh, trváme na tom, aby se to prostě vyřešilo a dokončilo velmi, nebo začátkem roku 2017. Takže ještě poslední příspěvek do debaty. Ano, děkuji. Já jsem jedním z těch, kteří doprovázejí toto téma. Víme, že je to velice citlivé téma. A já jsem také proto, aby se zachovala práva eh, legálních vlastníků, eh, protože eh, aby se to obrátilo proti ním, to by určitě nebyl vhodný způsob boje proti terorismu. Čili nesmí se to obracet proti eh, legálním vlastníkům. Eh, vaše zpráva mě celkem posbudila, ale mám tady otázku, poněvadž eh, jste říkala, že je tady tlak na to, aby se to uzavřelo už za slovenského předsednictví a další trialog je 5. prosince. Mě by zajímalo, kdy si myslíte, že to skutečně bude dotažené do konce. Protože IMCO tady prezentovalo velice jasnou pozici, Eh, po celkem dobrém původním návrhu komise. Čili já bych skutečně rád eh, měl v ruce nějaké výsledky a eh, mělo by to být jaksi i uchopitelné pro občany, kteří budou moci hájit svoje práva. Ano, také já chci, aby měli výsledky, taky by si přála, aby to bylo v pondělí večer hotovo, ale to znamená, že rada by musela v některých věcech ustoupit parlamentu. Eh, teď existuje tedy velká dohoda eh, pro výjimky na sportovní zbraně, eh, výjimky pro legální vlastníky kteří chtějí eh, dál vlastní tuto zbraň. Dále, eh, že ta eh, deaktivace zbraně musí být nevratná, ale zároveň se musí respektovat práva stávajících zamyslivců a dalších vlastníků. Čili toto se musí v tom textu objevit. A my se určitě nehodláme vrátit k formulacím komise, Eh, o takzvaném resemblingu. Eh, čili eh, v parlamentu bylo prostě jasně řečeno, že prostě chceme zbraně posouvat podle toho, co jsou a ne podle toho, čemu se podobají. Tak, děkuji. Ještě Evelyn, myslím, ne, dobře. Tak a Další na programu máme eh, legislativní prověrka o výsledku Evropského summitu spotřebitelů 2016. Tak a já jsem eh, měla tu čest přednést tam eh, hlavní proslov na této konferenci. Najdete ho také na mých webových stránkách. Thank you. Ja, äh, danke schön, äh, danke schön. Ich äh, muss ein... Děkuji. Musím tady rychle zaskočit eh, paní předsedkyně, velmi ráda samozřejmě. Mám několik velmi důležitých informací, které bych vám ráda předala a těším se že, nebo eh, má, měla jsem radost toho, že jsem se té konference mohla také zúčastnit. Byla to velmi informativní konference a myslím, že bude nejlepší, když hned předám slovo Evropské komisi. Máme tady eh, zástupky, která nám k tomu řekne více. Děkuji vám, paní předsedající. Uh, jsem, tak eh, to prospotřebujete, mám tady kolegyně paní Manfredy, která má na starosti eh, potřebitelské právo. Mám tady ještě dalšího kolegu eh, z tohoto oddělení. Jenom rychle zhrnutí toho, co se dělo na tom potřebitelském summitu 2016. To je eh, každoroční akce, která se koná eh, eh s účelem poskytnout praktické informace. Měli jsme více než 500 účastníků z eh, mnoha zemí. My jsme tam více než 20 řečníků, kteří eh, se každý věnovali různým aspektům eh, spotřebitelského práva. Eh, byly tam stupně všechny instituce, asociace, akademické akademici a tak dále, jak už říkala paní Ford, byly tam, byly tam různé skupiny účastníků. Eh, paní předsedkyně také ve svém projevu vyjádřila eh, žádost, kterou už tady jednou přednesla na výboru, že potřeba by eh, potřebitelské právo odpovídalo moderní době a že je potřeba modernizovat to podle aktuálních potřeb. Dále vy jste, paní eh, předsedající, mluvila o tom, že je potřeba stále rozvíjet to právo a neměl by docházet ke snížení úrovně ochrany spotřeby. To, je, to byla jasná sdělení, která eh, vzešly z tohoto výboru. Jaké byly ty eh, další body, které tady zazněly? Já bych jen chtěl připomenout, o co nám tím jde. Ten summit se zaměřuje na současnou, posuzuje současnou situaci na celém trhu, nezabýváme se jednotlivými směrnice, ale jde nám také o to, jak fungují v praxi, aby eh, byla zajištěna efektivní ochrana spotřebitelů. Je tak eh, potřeba odstraňovat eh, regulatorní překážky nebo mezery nebo zastaralá patření. A také se snažíme posuzovat, jestli je potřeba nově přijímat legislativu nebo ji adaptovat. Takže se držíme těch zásad vyjádřených eh, v iniciativě lepší zákony. Provádíme eh, řadu, nebo nechali jsme si pořídit řadu nezávislých studií, tak abychom měli posouzení legislativy členských států. Máme také případové studie, provádíme také experimenty s chováním spotřebitelů, Mám, provádíme také eh, interview s zainteresovanými stranami. Ten text jsme provedli online konzultaci, ta skončila v září. Máme také pravidelné eh, setkání zainteresovaných stran v souladu s pravidly pro transparentnost, abychom eh, získali jejich názory na všechny připravené legislativní návrhy a také jsme měli tento summit, který nám dal možnost eh, diskutovat se specifickými skupinami, například s orgány, které mají na starosti ochranu spotřebitelů a s dalšími eh, o těch eh, to důležitých věcech. Takže všechno, nebo co byl nejčastější problém, se kterým se lidé setkávají u té potřebitelské oblasti, je to to, že prodejce jim neposkytne ty klíčové informace předtím, než uzavřou smluvní prodejní smlouvu. To bylo identifikováno jako nejčastější problém. A také eh, byl velký konsensus v tom, že je potřeba zjednodušit eh, ty informace nejenom, že měly být poskytnuty, ale je potřeba také zajistit, aby byly strukturovaný způsobem, který je srozumitelný, předatelný a že se nebude odporovat, protože máme tři legislativní nástroje, eh, které to obsahují. Jsou to různé směrnice a proto je to trochu matoucí. A také jsme tady slyšeli, aby eh, ty před smluvní informace byly poskytovány jasným způsobem. To požaduje zejména spotřebitelské organizace. A další velmi důležitá věc eh, o které se diskutuje také v parlamentu, pokud vím, jsou informační požadavky, které musí splňovat i online platformy, zejména o těch kritérií, které používají pro seřazení informací, které prezentují. Eh, a to byly tedy jasné výsledky těch, eh, eh, té veřejné konzultace. Dále, co se týče těch současných právních požadavků na tyto transakce, tak jde také o mezipodnikové transakce a byla tady celá řada z podnikových asociací, které byly proti tomu, aby se to harmonizovaly a také členské státy k tomu mají různé postoje, takže píše tady skepti, skepse vůči tomu, k tomu, že by eh, měl vzniknout jakýsi černý seznam těch, který eh, eh, mají nekalé praktiky, tak k tomu se také stavěli negativně. Přestože jednotlivé podniky by spíše byly pro, No, abych tady odkázat na jeden zajímavý kontrast, a sice to, že někdy eh, ty jednotlivé eh, podniky, které se o to zajímají, mají k tomu jiný postoj než eh, jejich eh, asociace, které by je měly zastupovat. Takže eh, si někdy odporuje. na to bychom se také měli podívat. A dále. Další otázka. Uh, I'm missing some. Yes. Another very important um, outcome of the public consultation. Další velmi důležitý výsledek té veřejné konzultace je, jsou eh, eh, postupy pro zákaz té velmi důležité nápravné zákaz činnosti, to je eh, velmi důležitý nástroj. Aspoň ty spotřebitelské organizace považují za velmi důležitý nástroj, ale i veřejné orgány. Jde o složitost všech těchto řízení, o vydání soudního zákazu, to je Eh, komplikované pro spotřebitele, pravděpodobně je to překážka pro to, aby se to používalo. A proto vyzývají, aby směrnice, která to opravdu byla efektivnější, například tím, že vytvoří možnost eh, používání většího počtu postupů, tak aby se reflektovaly náklady, protože kolikrát eh, je tady požadavek o to, aby ten přístup na prepatřením byl zdarma, podniky s tím nejsou tak srozuměny, ale obecně tu myšlenku podpory, protože chápou, že je důležité mít nějaký mechanismus pro nápravu. Zajímavé také, aby zabránili těm nekalým eh, prodejcům na trhu. Another very important uh, uh, outcome of, um, I'm sorry, um, yes, I have to go now two forward. Yes. So, another very important question that we use the... Další velice důležitá, důležité téma, o kterém jsme diskutovali na tomto summitu, a to je také téma, které velmi zajímá komisařku, eh, která o tom hovořila tady na posledním eh, setkání s vámi, sice, že by měl vzniknout jakýsi spotřebitelský kodex pro Evropskou unii, to toho to měli příležitost eh, zahájit diskusy se zainteresovanými stranami a obecně tady byla podpora pro eh, tuto myšlenku v zásadě, nicméně eh, přesto panovalo hodně nejasnosti o tom, co přesně eh, by mělo být obsahem toho kodexu. A prakticky všichni dávali najevo, že nejdůležitější je obsah, ať už se je pojmenován jakýmkoliv způsobem, a to se týká všech legislativních změn, které komise eh, navrhne eh, po tomto refitu. Také jsme měli hodně žádostí o zlepšení informovanosti a o tom, jestli by tento kodex mohl napravit tu situaci, informovanost jak spotřebitelů, tak i podniků, které eh, musí používat tato pravidla v praxi. Celkově vzato si myslím, že lze eh, dospět k závěru, že všechny zainteresované strany eh, považovají tu současnou legislativu za funkční, ale mají, ukazují na problémy s jejím vynucováním. Takže je potřeba zintenzivně vynucování. Jak víte, máme také eh, zvláštní nařízení, které by mělo zlepšit způsob, jakým se vynucujeme dodržování legislativy. Potom šlo také o v tom, aby se zlepšila informovanost všech stran o jejich právech a povinnostech, ale dále eh, tady také zazněl návrh ve všech stran, eh, které souvisely s těmi stávajícími směrnicemi. A také do toho, jestli by bylo možné všechny sladit nebo se sjednotit do, jedno, do jedné směrnice. V každém případě by se přitom ale neměla snižovat úroveň ochrany spotřebitelů a ten manévrovací prostor, který členské státy mají, aby řešili některé, eh, eh, některé národní specifika. To jsme také často slýchali od členských států a budeme to eh, posuzovat velmi pečlivě. A dále, mm, jak víte, bude se diskutovat návrh komise o online prodeji. a také řadu studií, které by měly být eh, hotovy během následujících měsíců. má také pravidelné schůzky s těmi organizacemi naplánované a naše komisařka chce předložit zprávu o této iniciativě a výsledky všech těch studií a konzultací a také eh, jakékoliv legislativní návrhy na jaře roku 2017, takže nemůžete očekávat, že v druhé polovině roku budeme mít eh, celou řadu různých eh, návrhů a iniciativ. Děkuji vám za pozornost. Samozřejmě ráno odpovím na vaše otázky. Ja, danke schön, Frau Spanu, für die... Děkuji vám za tyto velmi užitečné informace. Myslím, že tento spotřebitelský summit byl velmi úspěšný, eh, hovořil jsem o různých aspektech. Já mám teď malý problém, protože bych chtěla dát slovo kolegům, ale vypadá to, že jsem tady jediná, kdo tady ještě zůstal ze členů výboru. Takže budu mít eh, to privilegium, že všechny ty informace tady byly podány mě soukromně. Eh, možná bych ještě se mohl zmínit o několika věcech, které mi přijdou zajímavé, a sice, že ten eh, bod o informovanosti je velmi důležitý, protože velmi často vyplývá, že spotřebitelé se stěžují, že nemají eh, potřebné informace, které, a to se také objevuje v tom vašem zanutí, ale na druhou stranu, kolikrát se stěžují na to, že těch informací dostávají příliš a nevědí, co, e, jak hlasovat mezi tím, co je důležité a co není důležité, a proto bychom se na to měli také podívat a pokusit se najít nějaké rozumné řešení. Ty předsmluvní informace, které se mají e, poskytovat, jsou důležitou věcí, ale nemůže to e, být dlouhé, komplikované. Mělo by to vypadat tak, aby spotřebitele byli schopni pochopit, co eh, v tom materiálu je vlastně obsaženo. To je, myslím, náš úkol a eh, jsem ráda, že jste se o tom eh, zmiňovala, protože to je skutečně zásadní téma. A dále je důležité, aby také ty platformy na internetu jasně uváděli svá kritéria pro ten výběr. Já jsem v neděli si také sama něco vyzkoušela, protože musím jet na konci týdne do Prahy, tak jsem se chtěla podívat na hotel, který bych si tam chtěla zarezervovat a zadala jsem do toho vyhledávače Praha a jako první vám nevědou eh, webové stránky eh, města, ale eh, vyjede vám TripAdvisor, a další stránky, které eh, vypadají jako reklama a musíte sjet až hodně dolů, než se dostanete k oficiálním stránkám města Prahy. Protože jsem si říkala, že tam najdu neutrálnější informace než ty e, stránky, které mají placený obsah, no, mají placenou reklamu od Google. Takže to jsou také věci, na které bychom se měli podívat. A myslím, že to jste měl na mysli když jste hovořil o tom, že by ty stránky měly uvádět kritéria, která používají ve svých vyhledávačích. Abyste, bylo by vždycky dobře vidět, jestli těch prvních pět jsou placené stránky, anebo jestli jsou to skutečně neutrální informace. A na to se budeme muset také podívat. Je evidentní, že někteří mají více peněz, což znamená, že ti velcí budou nahoře a ty malé podniky potom budou někde dole. Budou na místě, eh, ke kterému už se nikdo nedopracuje, protože eh, je to příliš eh, daleko. To jsou všechno věci, na které se tedy musíme ještě podívat a potom jde také o otázku týkající se UCCD, tedy jestli B2B nebo jestli máme upravovat B2B, tedy vztahy mezi podniky. V posledních letech jsem udělal zkušenost eh, s těmito aspekty. Bylo by dobře, kdyby komise s tím něco udělala, protože to, co teď říkám, je můj subjektivní pocit. Eh, který nedokážu nějak doložit, ale možná, že by bylo dobře, kdyby se komise mohla eh, touto otázkou zabývat. Sice jestli jsou proti většina těch velkých podniků, aby byly zahrnuty do těch B2B vztahů, anebo jestli by ty menší zase byly pro, protože eh, myslím, že na to mají rozdílný názor. Ty malé podniky často mají pocit, že nejsou chráněny stejným způsobem jako ty velké. To je otázka, která mě také velmi zajímá. Vím, že také u e, směrnice o službách jsem hovořila s těmi asociacemi podniků, které všechny říkali, ano, my jsme v zásadě pro, ale potom přišli zástupci těch malých podniků, který kteří mi říkali, že jsou vlastně proti, přestože to nemohli říkat na veřejnosti. A říkali, ano, jsou to názory těch velkých, ale my jsme, my malé podniky jsme proti, takže bylo dobře se na to ještě jednou podívat. Pořád ještě eh, nedorazil žádný další poslanec, takže poprosím paní panu z komise, aby eh, odpověděla na ty dotazy. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, k otázce informování. Jak už jsem říkala, je to jedna z oblastí, kde eh, je velká výzva k tomu, aby se to zařadilo tedy do eh, všech textů v souvislosti s nedávno schválenou směrnicí o Eh, spotřebitelských právech. Není to oficiálně součástí toho hodnocení REFIT, ale připravili jsme na začátek roku 2017 hodnocení jeho provádění, takže uvidíme, co s tím uděláme. Pokud jde o délku, v den summitu jsme zveřejnili studii o všeobecných podmínkách, také behaviorální studii která potvrdila něco, co jsme zjistili už dříve prostřednictvím norského spotřebitelského združení, které vlastně nastudovalo všeobecné obchodní podmínky hlavních subjektů a trvalo to 33 hodiny. A pouze každý desátý spotřebitel si čte všeobecné obchodní, obchodní podmínky a ta studie chování ukazuje, že jsou cesty, jak přimět spotřebitele, aby si je četli, například tím, že se zjednoduší eh, nebo že ty nejdůležitější informace budou nějak vizuálně zvýrazněny v tom digitálním prostředí a podobně. Takže ty eh, skupiny, které nám radí s Refit, jsme vyzvali, aby se zabývaly i tímto aspektem, protože sice to nespadá pod eh, Eh, směrnice o smluvním právu, ale může to být součástí eh, samoregulačního přístupu. Musíme na tom každopádně pracovat, protože digitální trh stále roste a musíme tedy poskytnout spotřebitelům potřebné odpovědi. Pokud jde o online platformy a kritéria, potřebovali bychom vaši pomoc s tím, aby se lépe vysvětlilo, že existují pravidla, Trvalo tři roky, než jsme vlastně dosáhli toho, co je teď vlastně ve směrnici o nekalých hospodářských postupech. E, to bylo přijato v květnu jako součást balíčku o elektronickém obchodě a tam říkám, že platformy jsou povinné k transparentnosti, pokud jde o používaná kritéria. A víme z těch behaviorálních studií, jak jste i uvedla ve svém příkladu, že spotřebitelé se vždycky dívají třeba na tu horní část stránky, to znamená automaticky se vlastně dívají na to, co jsou reklamy, ale je třeba, aby spotřebitelé věděli, že to reklamy jsou. Ta pravidla už existují a problém možná je v tom eh, vymáhání. Proto vlastně tady chceme mít nějaká vodítka, pokyny a chtěli bychom, aby vy jste připomínali všem, že tato kritéria již existují. Pokud jde o business to business, to je do značné míry součást národní tradice. Některé členské státy už eh, rozšířili uplatňování nekalých hospodářských eh, postupů i na eh, vztahy business to business. Zabýváme se taky tím, jak to právě řešit i u těch platform. To byla i součást sdělení o platformě, jak řešit eh, ten, tu problematiku business to business, protože to prostředí je jiné, takže se tím zabýváme. Myslím, že jiné otázky eh, nebyly a myslím, že jsem je všechny zodpověděla. Děkuji vám za váš příspěvek. Ja, dann eh, bedanke ich mich ganz herzlich bei... V tom případě vám srdečně děkuji za poskytnuté informace. Zůstaneme v kontaktu a tento eh, refit jako Evropský parlament budeme samozřejmě dále sledovat, poněvadž eh, ochrana spotřebitelů je pro nás důležitým tématem. A stejně, jak říkáte, bez ohledu na to, eh, co se zde bude dít, nemůže to vést k oslabování ochrany spotřebitelů v Evropské unii. To je velmi důležitá otázka. Ochrana spotřebitelů totiž patří k těm největším vymoženostem Evropské unie vůbec. A je třeba eh, tuto ochranu dále zlepšovat, nikoli oslabovat. O tom jsme dnes dopoledne už měli docela živou debatu v trošku jiné oblasti. Ale ten základní princip musí zůstat zachován a já myslím, že eh, vy i já se v tom shodujeme. Takže pokud k tomu už nechcete nic dodat, eh, eh, řekl bych, že tento eh, bod jednání už je uzavřen. Další bod je ostatní a různé. Já tady nemám nic, co bych do tohoto bodu zařadila. A tedy poslední informace. Příště se sejdeme od 15 do 18 hodin 5. prosince. A pokud nikdo nic dalšího nemá, končím toto zasedání a srdečně vám všem děkuji.